zákonných aktů budou uvedeny v zápisu tohoto jednání. Podle článku 149 jsme přijali návrh pořadu jednání a ten je vám plně k dispozici. GUE NGL předala žádost ohledně středy, ale ptám se nyní ohledně pondělí. Máte někdo nějaké návrhy na změnu ohledně pondělního programu? Není tomu tak? Jak to vypadá s úterým? Také žádné návrhy. Co se týče středy, mm, GUNGL vyjadřila přání, aby ústní otázka, která se týká japonského rozhodnutí obnovit eh, rybolov velryb pro období 2015-2016, eh, uzavřené mm, přijetím rezoluce. GUE navrhuje, aby se hlasovalo o této záležitosti na mini eh, plenárce v červenci. Paní Hasne bude vysvětlovat důvody této žádosti. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedající. kolegové. Já bych chtěla, abyste připojili rezoluci k tomu, této otázce k ústnímu zodpovězení, která se týká rybolovu veleryb a také, abychom se vyjádřili hlasováním během zasedání v Bruselu v červenci. Během příštích 12 let Japonsko chce mm, zavraždit 4 000 veleryb a Japonská plavidla se nyní ocitají v Pacifickém oceánu a také v oblobí eh, Arktidy. Snaží se tedy obnovit tento rybolov uh, velryb, které uh, jsou obrovské, jsou to největší ryby, které, uh, tedy savci, kteří existují na naší planetě a jsou ohroženy vymizením. Pokud od roku 1996 eh, existuje zákaz tohoto rybolovu, ale Japonsko toto nedodržuje. Není možné, aby Evropský parlament eh, přihlížel vraždění těchto posledních eh, savců. Je na čase, abychom bojovali za přežití těchto úžasných zvířat. Kdo chce pohovořit ve prospěch tohoto návrhu? Pan kolega Lambert. Vážený pane předsedo, naše skupina podporuje tuto žádost. Je jasné, že se jedná o ohrožený druh. Je to největší savec, který žije na planetě, ale víte, že je celá řada dalších druhů, které jsou ohroženy a je důležité, aby náš parlament nestrácel ze zřetele biodiverzitu. Děkuji. Chce někdo se vyjádřit proti tomuto návrhu? Nikdo? Takže budeme hlasovat o této žádosti. Je to jmenovité hlasování. Kdo je pro tento návrh naší kolegyně Hazenklan? Takže ne, zahajujeme hlasování nyní. Prosím, hlasujte. Hlasovali všichni? Takže znovu se ptám, hlasovali všichni o tom, hlasování je uzavřeno. Takže přijato. Čtvrtek EPP žádala rozpravu a hlasování ohledně porušení lidských práv. A sice mm, bylo e, požádáno, aby se to odsunulo na odpoledne jako poslední bod. Kolega Preda zdůvodní tuto žádost. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. To je žádost, kterou předkládáme poprvé a je to stejný důvod. Tradičně tento parlament se vyjadřoval k těmto otázkám ve čtvrtek odpoledne, dokonce se toto odpoledne nazývalo odpoledne lidských práv a pak se předsunuly tyto eh, body dopoledne a zavedla se jiná rozprava na čtvrtek odpoledne místo Eh, této výměny ohledně naléhavých postupů v případě lidských práv. My žádáme, abychom se prostě vrátili k tomu, eh, jak jsme postupovali až do prosince. Děkuji. Chce se někdo vyjádřit ve prospěch tohoto návrhu, pana Predy? Je někdo proti tomuto návrhu? Takže budeme hlasovat. Kdo je pro tento návrh pana Predy, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odmítnuto. Zamítnuto. Bylo to dost jednoznačné. Dobře, takže budeme hlasovat elektronicky. Hlasujeme nyní. Hlasování je uzavřeno. Ano, 96 pro, 205 proti, takže je to relativně těsné OK. Takže tím jsme si stanovili pracovní plán pro tento týden. A nyní prohlášení komise ohledně schůze OSN na vysoké úrovni na téma HIV, AIDS a e, pan komisař má slovo, prosím.